Bonjour euh, à tout le monde. Dobrý den. Začneme naše první zasedání po prázdninách. Je mi velmi příjemné, že vás zde zase vidím po letní přestávce a doufám, že tento rok bude velmi úspěšný. Máme před sebou mnoho úkolů. Máte, prosím, poznámky k návrhu pořadu jednání? Pokud ne, pak je pořad jednání přijat. Všichni jste dostali návrh eh, zasedání tedy zápisy ze 4. června, 18. a 19. června a 9. 10. července. Eh, pokud nepředložíte do konce tohoto zasedání eh, návrhy změn, pak je tento zápis přijat rovněž. Všichni jste rovněž dostali doporučení a rozhodnutí, eh, která byla učiněna na zasedání koordinátu 10. července 2012. A pokud eh, máte poznámky ohledně výsledku eh, tohoto zasedání, prosím, předložte je sekretariátu do konce tohoto dnešního zasedání. Pokud se tak nestane, pak tato rozhodnutí jsou schválena. Nemám žádné sdělení a chci se zeptat komise, zda má Eh, nějaké oznámení. Žádné oznámení, děkuji vám. Nedostali jsme ani otázky na adresu komise. Eh, ani výboru a proto bychom mohli přejít k velmi důležitému bodu na pořadu jednání a to je tedy eh, slyšení ohledně rychlé pomoci obnovy a rozvoje a jejich propojení směrem k účinnější pomoci eh, má role eh, bude spočívat pouze v tom, že přivítám hm, oba komisaře, komisařku a komisaře. Jsem velmi ráda, že jste mezi námi a rovněž vítám naše experty. Chtěla bych eh, předat eh, vedení eh, tohoto slyšení paní Michelle Strifler a dále také kolegovi Bermanovi. Merci beaucoup. Děkuji vám. Evo, paní komisařko Georgeva, pane komisaři Piabaxi, eh, vážení eh, hosté. Jménem Výboru pro eh, rozvoj bych je chtěla přivítat všechny k tomuto slyšení ohledně propojení mezi rychlou pomocí obnovem a rozvojem. Já jsem Michal Strifler, jsem první místopředsedkyně a stála zpravodajka pro humanitární pomoc. Jsem velmi ráda, že mohu předsedat tomuto zasedání s kolegou Thais Bermanem. Toto slyšení eh, bude mít úvodní část, eh, kde se zúčastní oba komisaři a bude následovat diskuze v panelech. První panel nám umožní lépe pochopit eh, velmi zvláštní výzvy a také k propojení mezi obnovem, rozvojem a rychlou pomocí. V druhém panelu budeme hovořit o tom, jak eh, propojit tuto vazbu v rámci programování a projektování a také o financování a realizaci eh, rozvojové pomoci eh, ze strany Evropské unie. 15 minut budeme mít pro výměnu názorů mezi řečníky poslanci a účastníky v sále. Tajsi, přidávám ti slovo, aby se mohl také představit. Jen velmi krátce eh, pro ty, kteří eh, zapomněli, kdo jsem. Jmenuji se Thais Berman, jsem eh, členem tohoto výboru a s pravodajem o finančních nástrojích pro rozvoj v následujícím období. A mám veliký zájem účastnit se a naslouchat se te- této debatě. Short holiday break and all these well-known faces jsem velice rád, že vidím kolem sebe všechny známé tváře. Jsem také velmi rád, že tady je mezi námi paní Georgieva, komisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a také reakci v rámci krizí a také, že nás navštívil pan komisař Píbalks, který je komisařem pro rozvoj. Oba dva nás často navštěvují a v současné době dnes budou hovořit o tom, jak se komise dívá na pomoc, obnovu a rozvoj a jak má být tato koncepce uvedena do praxe v rámci praxe komise. Já chci také zmínit, že komise schválila celou řadu společných iniciativ, které ukazují, že komise chce propojit a posílit propojení mezi pomocí, obnovou a rozvojem a my tyto iniciativy vysoce vítáme. To se týká především také oblasti v rohu v oblasti afrického rohu a potom je to také další iniciativa jménem Ažír. Tyto iniciativy hodlají eh, se vypořádat s touto strašlivou eh, situací v oblasti afrického rohu a hodlají také připravit obyvatelstvo v této oblasti na budoucí sucha. A nyní bych chtěl udělit slovo jednotlivým komisařům jako první paní Georgieva děkuji vám. Já jsem velice vděčná členům tohoto výboru a také především děkuji paní Stifler a panu Bermanovi za to, že se zabývají právě tímto tématem propojení pomoci, obnovy a rozvoje a také za to, že zorganizovali tuto slyšení ve velice důležité době, protože pokrok v humanitární oblasti je mimořádně důležitý. Je to důležitá věc, tak abychom ukončili utrpení lidí, ale také jde o to, abychom omezili budoucí náklady našich budoucích akcí jde o to, aby miliony lidí dostávali okamžitou pomoc a také, aby na druhé straně došlo k úsporám. Já bych chtěla na začátku zdůraznit, že od počátku našeho společného mandátu jsme oba dva s panem komisařem se zaměřili na propojení pomoci obnovy a rozvoje. Jsme to označili za naši prioritu. Já také děkuji panu Bigalvalksovi, že se zaměřil na agendu pro změnu, což je další oblast humanitární pomoci. Proč je toto téma tak důležité? Každý rok 30 a 40 zemí na světě se dostane buď do ozbrojeného konfliktu, nebo s, na konci konfliktu, nebo sklouzávají ke konfliktu. A více než tři, dvě třetiny těchto zemí jsou to také země, kterých se často dotýkají e, přírodní katastrofy. A jestliže dojde ke souběhu ozbrojeného konfliktu a přírodní katastrofu, katastrofy, pak je velice těžké se dostat z tohoto začarovaného kruhu. Pro humanitární pracovníky jsou právě tyto země hlavní prioritou ale rozvoj může právě tento začarovaný kruh prolomit. Rozvoj je jediným řešením, ale přesto je velice těžké ho nastolit. To znamená z operačního hlediska propojení pomoci obnovy a e, rozvoje znamená tři věci. Za prvé to znamená uzavřít mezeru, mezi humanitárními akcemi a rozvojovými akcemi. Jde o to, aby se e, prováděla prevence při přerušení humanitárních akcí. To znamená, jestliže se jedna akce ukončí, druhá musí okamžitě nastat. Za druhé, toto propojení nám také pomůže anticipovat znovu se objevující krize to je v oblastech, kde se konflikty a katastrofy neustále dostavují. A pak právě musíme zde posílit naši kapacitu rychle reagovat. A za třetí, jestliže budujeme tuto vazbu a tato vazba bude pevná, potom odolnost proti šokům a krizím bude daleko větší. To znamená, že také místní orgány budou schopny lépe reagovat. Já tady se dívám na jednu kolegyni z Nigeru, se kterou jsme o právě těchto otázkách diskutovali. To znamená, jakými akcemi se musíme zabývat, jaké akce musíme provádět tak, aby toto propojení bylo institucionálně silné, tak aby abychom byli opravdu akceschopní. Tady máme tři politiky. My v současné době provádíme změnu politiky v Evropě, která budu je základy pro propojení pomoci obnovy a rozvoje. Tři příklady v této souvislosti. 2. srpna jsem byla v New Yorku a tam jsem za EU spolu s kyperským předsednictvím podepsala novou úmluvu v oblasti potravinové pomoci. Tato úmluva mění mezinárodní reakci na eh, nedostatečné potravinové dodávky. Jde o to, abychom naše potravinové přebytky eh, jsme nasměrovali na společenství, která mají nedostatek potravin a také je třeba podporovat místní farmáře a je třeba ukončit závislost na dodávkách, což souviselo s minulým e, přístupem. Já proto také žádám parlament, aby parlament souhlasil s touto umlovou co nejdříve. Druhá iniciativa e, byla, spočívala v tom, že jsme byli v Římě a navštívili jsme IFAT, FAO a e, Mezinárodní e, potravinový program. A je třeba, abychom opravdu ve všech těch oblastech postupovali komplexně. A, mu, a jde o to, abychom byly systematicky prováděny. Všude tam, kam já nyní cestuji, tak vidím, eh, jakým změnám v důsledku tohoto komplexního přístupu dochází. Já jsem navštívila Kivos, což bylo společenství, které bylo zničeno v minulosti útoky a my dáváme tomuto společenství eh, prostředky tak, aby mohli stát na vlastních nohou. To znamená, že tam působí humanitární pracovníci, je obnovována no, zásobování vodou, také se vybudovalo zdravotní středisko. Také jde o to, a že se eh, platí Eh, lidem a tam za to se budují silnice, to znamená, jestliže přijedou nějací ozbrojenci, tak lidé mají potom možnost utéci. Potom také tam mají rybníčky, kde pěstují ryby jak pro sebe, tak i pro trh. Máme tedy humanitární program, který pomáhá tomuto společenství přežít, ale také zakládá uh, základy pro život do budoucna. A v současné době se právě vytvářejí tyto programy a parlament nám musí také umožnit postupovat eh, s volnýma rukama, tak abychom mohli opravdu tento přístup prosadit a jde o to, abychom měli větší prostor pro zatím nealokované fondy. Já jsem tady také viděla, že je tady e, výše 5%, ale já bych e, se domnívala, že potřebujeme právě pro nealokované, e, nealokované fondy více prostoru. Já sice parlament chápu, ale měli bychom postupovat spíše ex post než ex ante, protože jestliže budeme postupovat ex ante, pak budeme mít svázané ruce a to se především týká humanitárních pracovníků. Pokud se týče nástrojů, tak čím více dokážeme propojit tak tím je pravděpodobnější, že opravdu pomoc bude nastolena a jejím prostřednictvím dojde k obnově a rozvoji. Humanitární a rozvojové společenství spolupracují a budují vzájemné důvěry plné vazby, protože nadále ještě dnes nastávají situace, když někdy se na sebe díváme s trošku s nedůvěrou v humanitární, mezi humanitárními pracovníky říkáme, no my jsme rychlí, ale rozvoj ten postupuje pomalu, ale rozvoj se zase dívá na humanitární pracovníky tak, že říká, ano, vy dáváte sice rychlou pomoc, ale bez trvale udržitelných výsledků. Ale jde o to, abychom Eh, spolupracovali a aby opravdu humanitární pracovníci a také rozvojoví pracovníci se zaměřovali na ty nejpotřebnější a také dobře chápali eh, realitu na místě. Naši kolegové v oblasti rozvoje spolupracují s vládami a spolupráce s vládami je důležitá, je třeba také vytvářet dlouhodobé závazky a především dlouhodobě řešit oblast chudoby a nedostatek potravin. A nesmíme na sebe ukazovat prstem, spíše bychom si měli podat ruce a spolupracovat. A já tady předkládám tři konkrétní návrhy. První určitě uskutečníme. To bude také školení pracovníků. Je třeba se vzájemně učit a tímto způsobem vytvořit opravdu osvědčenou praxi a vyměňovat si zkušenosti v této oblasti. A potom je třeba také, aby obě dvě oblasti na mezinárodní scéně spolu, spolupracovaly, tak abychom ukázali, že něco dokážeme. Já jsem velice hrdá na to, čeho jsme v Evropě dosáhli a udělali v posledních letech. A opravdu někdy my se nám daří získávat další spojence, například u potrovinové úmluvy. Tady E, skutečně se podařilo také získat spojené státy na naší stranu, co, čemuž předtím nikdo nevěřil. A také v odolnosti postupujeme dál. My budeme mít nyní evropskou eh, politiku v oblasti odolnosti a nyní také si Spojené státy vzpomněly, že chtějí takovou tu eh, eh, koncepci vypracovat a to nás velice těší. A my často býváme skromní, ale mohu zde otevřeně říci, že skutečně jsme v popředí v první linii. Děkuji. Excellent. Thank you very much for all this energy we need. Děkuji vám za tuto energii, kterou potřebujeme po letní přestávce a nyní má slovo pan komisař Pibalks. Nejdříve bych chtěl poděkovat tobě a Michel za uspořádání tohoto slyšení a také děkuji Kristalině za její plamený projev. Často se hovoří o tom, že musíme postupovat společně a to je také pravda. My bychom neměli jít pouze ve vyšlapa, postupovat ve vyšlapaných cestičkách, ale vytvářet nové přístupy. A pokud se týče LRRD, propojení pomoci obnovy a rozvoje, tady tato záležitost a tento návrh byl již schválen před téměř deseti lety. Ale podívám-li se na to dnešníma očima, pak máme eh, mnoho důvodů, proč se na tuto oblast dále zaměřovat. Za prvé, když dochází k humanitárním katastrofám, pak můžeme někdy také mobilizovat dodatečné finanční zdroje. Já. A v současné ekonomické situaci zatím nevíme, co nás čeká. A právě proto my bychom se měli zaměřit na dvě věci. Za prvé, tam, kde můžeme předpokládat, že propojení ještě potřebujeme a za druhé je třeba vytvořit systémy, tak jak se to odehrálo v oblasti Afrického rohu nebo v Sahelu, tak abychom dokázali reagovat v rámci stávajících prostředků v případě neočekávaných situací. A my bychom měli postupovat eh, velice proaktivně, než budou schváleny nové finanční nástroje a nový rámec. A druhý důvod je ten, protože po Rio plus 20 je velice jasné, že mezinárodní společenství se dívá především na rozvoj formou způsobu snížení chudoby. Často to bývá, že chudoba se stále vrací a právě proto se musíme zaměřit právě na propojení pomoci obnovy a rozvoje. My jsme především se snažili zvýšit odolnost oblasti afrického rohu. A tady jsme se zaměřili především na obchod, výživu, na dobrou zprávu a také na pastevectví. To byla dobrá eh, strategie na eh, krizi a tím pádem jsme také vytvořili lepší flexibilitu, kterou jsme posledně zapracovali do finančních nástrojů v Sahelu neboť v Sahelu se zatím situace nezhoršila, protože zde různé situ- organizace spolupracují. Allianz Global také zde působí a ŽIR se snaží ukončit podvýživu a hlad a snaží se také posílit eh, ty nejchudší oblasti a domácnosti. Je třeba vytvářet také institucionální mechanismy, které mohou podpořit různé dárcovské organizace. Také v, v Na pobřeží Slonoviny byly vytvořeny také nová partnerství a tím pádem dostávají také ti nejzranitelnější, eh, nejzákladnější potřeby. Humanitární partneři identifikují příjemce a také poskytnou technickou pomoc, poskytnou eh, léky a roz, pracovníci v oblasti rozvoje budou podporovat také vládní reformy v oblasti například zdravotnictví. Na základě těchto zkušeností se budeme snažit rozšířit eh, rozměr eh, a dimenzi naší akce a budeme také posilovat naší reakci na krizi. LRRD také hodlá propojit jednotlivé cíle. Já bych ještě jednou chtěl poděkovat za to, že jsme že budeme moci využít informace z tohoto slyšení, až budeme zpracovávat další strategie propojení pomoci obnovy a rozvoje za zakládá základy pro skutečný e, postup v chudých zemích. Ruku v ruce s našimi závazky také budeme řešit zranitelnost a fragilitu komplexně. Budeme se také zaměřovat na budování státu, tak abychom posílili místní státy a vlády v boji proti chudobě. Propojení pomoci, obnovy a rozvoj je široce založený proces a tento proces musí být zahájen co nejdříve a musí také postupovat integrovaně. Jak zabezpečíme, aby k tomu také došlo? My musíme považovat eh, naše aktivity za komplexní přístup a musíme se vzájemně doplňovat, tedy humanitární a rozvojové akce. Nesmíme považovat humanitární akce za pouze náhražku, ale musíme ji také je dále lépe využívat. A rozvoj musí také začít právě budovat na humanitárních akcích. Je třeba také zabezpečit to, aby rozvoj byl již zapojen do obnovy a pomoci. Čím, nej, čím dříve, tím lépe. Samozřejmě tento proces nebude bez problémů, ale hlavní výzvy jsou, že je tady příliš mnoho sektorů, kteří se snaží dělat příliš mnoho věcí v mnoha různých oblastech. Potřebujeme lepší kooperaci mezi humanitární a rozvojovou pomocí. Je třeba, aby tyto oblasti se doplňovaly. A je třeba také vytvořit koncepci pro krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou intervenci. Na tom právě pracujeme. Klíčové řešení je to, aby naše finanční nástroje lépe reagovaly a byly také flexibilnější, což umožní eh, aby humanitární a rozvojový sektor eh, byly eh, vzájemně komplementární. Právě proto musí být tyto nástroje flexibilní, tak aby mohly být použity jak v případě krize, tak i po krizi a je třeba také, aby tyto nástroje byly harmonizovány s dalšími nástroji. My jsme zatím také využili možnosti nealokovat určité fondy, které mohou být posléze využity jinam. Parlament určitě se těmito záležitostmi bude zabývat. My jsme také se zaměřovali na další posílení LRRD. Je třeba také umožnit, aby jednotlivé země mohly postupovat inovativně. Holistické komplexní vize musí vycházet z analýzy krizí a také je třeba, aby obsahovaly řešení těchto krizí. Je třeba se poučit z konkrétních činů generální ředitelství spolupracují a vytvářejí, vypracovávají e, e, nové hlavní směry, které budou podporovat práci v terénu. A myslím si, že tento náš přístup již přináší ovoce. Ale humanitární akce nemohou být pouze izolované, ale také je třeba se zaměřit na mezinárodní společenství, které by společně potom působilo v rámci propojení pomoci obnovy a rozvoje. Právě a proto musíme rozšiřovat také spolupráci nad rámec EU a zapojovat další mezinárodní aktéry. Já jsem přesvědčen o tom, že EU, největší dárce na světě, by měl mít zde sehrávat hlavní roli a dále rozvíjet koordinaci, což kde v této oblasti se také angažuje Kristalina. A Evropský parlament eh, také bude přizván k prosazení své role v této agendě. Jde o to, abychom opravdu se zaměřili na propojení humanitární a rozvojové pomoci. Děkuji vám. Merci beaucoup, merci à, à tous les deux. Děkuji oběma, mm, dámy a pánové, za tyto eh, skvělé příspěvky, které celá jasně eh, projevily jak vůli, tak i úmysl komise ještě lépe propojit eh, naléhavou pomoc a rozvojovou pomoc. Chtěla bych vás vyzvat, abyste zůstali ještě mezi námi. Celá jistě vaše příspěvky vzbudí eh, poznámky a otázky eh, kolegů v sále. Eh, poslanci mohou tedy se vyjádřit, ale prosíme, abyste se vždy soustředili na téma toho, této konzultace, což je právě propojení pomoci, obnovy a rozvoje. Pokud však uvidíme, že vaše otázky se příliš vzdalují od hlavního tématu, tak si vyhrazujeme právo tyto otázky otázky nezohladnit. Eh, očekávám tři, čtyři otázky vždy. Eh, je, než dám slovo eh, kom, paní komisařce a komisařovi, aby zareagovali. Hlásí se pan Gerenc. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych vám chtěl poděkovat a chtěl bych poděkovat také paní komisařce a panu komisařovi za, eh, své, za jejich příspěvky. Co se týče těchto příspěvků eh, ze strany komisařů, eh, vidím, že pracujete eh, v perfektní harmonii. Nemám tedy, co bych ještě dodal. Moja otázka však zní, zda jste řekli všechno. A v této souvislosti bych se chtěl zeptat, jakou roli mohou hrát, musí hrát jiné subjekty než instituce. Můžeme si představit takové situace, kde eh, jednotlivé instituce, eh, vládní instituce, státní instituce, a nebo mezinárodní instituce, které nejsou eh, akceptovány příjemci pomoce. V takovémto případě vyjednáváte, nabízíte možnost vyjednávat a to tak, aby humanitární eh, subjekty se zapojily. A rád bych eh, tedy eh, slyšel vaši odpovědi na tuto otázku. Druhá otázka se týká toho, co říkala paní komisařka, to je Food Assistance Convention. Je zde ještě mnoho práce. Vy jste v, také napsala v této souvislosti dopis předsedovi parlamentu a paní eh, Eva Žoli a myslím, že bychom se měli podívat na to, v jaké jsme situaci, co můžeme udělat, aby tato záležitost pokročila tolik. Mé dvě otázky. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Kotersastra. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych Eh, rád srdečně poděkoval panu komisaři, paní Georgievi i panu Píbalksovi, oběma komisářům za jejich práci. Opravdu velice detailně se věnovali této otázce. A nejdříve bych chtěla jasně říci, že Evropský parlament a obzvláště tento výbor bude i nadále trvat na tom, abychom měli k dispozici více rozpočtových prostředků a více flexibility pro propojení rychlé pomoci obnovy a rozvoje. Rovněž si myslím, že je třeba, abychom uplatňovali stávající pokyny, které existují a to transparentním způsobem a také tak, že se budeme věnovat i následným krokům a budeme se dívat na to, jaké to má výsledky. A další věc, když se tomu vědomě je třeba to posílit. Koordinace mezi jednotlivými dárcovskými subjekty. Dále eh, otázka role lokálních aktérů. Jakou roli jim připisujete? Jakou roli mají eh, v rámci tohoto propojení mezi rychlou pomocí, obnovou a rozvojem. Děkuji. Děkuji, paní Trés. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěla poděkovat eh, o paní komisařce a panu komisařovi za jejich příspěvky na téma propojení pomoci, obnovy a rozvoje. Já eh, bych eh, se trošku více ráda dozvěděla něco o těch mechanismech, které již existují, tedy mechanismech Eh, financování eh, tohoto propojení a konkrétně, jaké fondy budou k dispozici v roce 2013. Děkuji. Děkuji. A nyní prosím paní komisařku a pana komisaře, aby odpověděli. Kdo chce, prosím, začít? Thank you for the, uh, for the question. Děkuji vám za tyto otázky. Já také počítám, že společně s kolegou vám komplexně e, zodpovíme. Pokud se týče role ostatních aktérů, především vlád, jde o to, aby rozvojová a také e, humanitární společenství spolu spolupracovat. A proč? Protože především v rámci konfliktu nebo v oblasti v období po konfliktu může například vláda být vlastně neschopná akce jako na Haiti po zemětřesení, nebo například vláda není akce schopná. Tady myslím na Sýrii, ale tady není žádný, žádná možnost rozvoje v Sýrii. A Tak v jiných oblastech to tak může být, protože často vláda je, není akceschopná a bývá také součástí problému. A humanitární obec, tedy humanitární pracovníci, přímo dodávají pomoc obyvatelstvu a mohou, mohou tito humanitární pracovníci položit základy pro další rozvoj a trvalé udržitelné řešení také předpokládá roli vlády a proto musíme také využívat rozvojových kanálů tak, abychom správně chápali nejdůležitější potřeby, největší potřeby obyvatel. To znamená, že v různých eh, podmínkách eh, musíme postupovat ad hoc, ale společně určitě zvýšíme náš potenciál a naše kapacity a schopnost tak, abychom dosáhli těch výsledků, které budou vlastně ušity, tak říkajíc, na míru. Tady se hovořilo o pobřeží Slonoviny, to je nedávná záležitost. Po volbách je poměrně velká nedůvěra, byla velká nedůvěra mezi oběma oponenty a stranami. A tady humanitární pracovníci vlastně jako první začali budovat sociální služby, které normálně měla také budovat vláda, ale nebyla toho schopná. A pan prezident, když se mnou pak hovořil, tak byl za to velice eh, vděčen. A pokud se týče úmluvy o potravinové pomoci, tak vím, že rada i parlament uznávají, že tato umluva je velice důležitá. Ale samozřejmě když jsem nyní zde, tak bych vás ještě jednou chtěla upozornit na význam té, tohoto této úmlouvy. My musíme zde eh, celou tu záležitost ukončit do října, protože se to týká šesti zemí a je to v našem zájmu, aby zde byla Evropa v čele. Já souhlasím samozřejmě také s tématem, které které se týká flexibility. Vy jste také správně řekl, že musíme poskytovat větší finanční prostředky pro zranitelné. V současné době je. tady eh, je v sázce postavení Evropské unie, protože některé členské státy jsou tlačeny ekonomickými podmínkami a právě proto snižují uh, podporu eh, v humanitární pomoci a v některých státech je to opravdu hodně, ale současný svět je stále zranitelnější a není pouze morálně správné podporovat země v boji proti chudobě, ale je to také v našem zájmu, protože jestliže rozdělíme svět na země, které mají a které nemají, tak to není svět, který je dobrý pro naše děti. A takže někdy, někdy dojde ke konfliktu a my musíme jednat, ale Jest, ale my musíme opravdu jednat konzistentně, protože jestliže nebudeme eh, jednat konzistentně, pak to bude v neprospěch budoucích generací. A právě proto bychom opravdu se měli snažit omezit chudobu a podpořit a zlepšit situaci zranitelných lidí. Stávající režimy a systémy my v humanitární pomoci vydáváme asi 10 našich zdrojů, mezi 8 až 10 dáváme do fondu na odolnost proti přírodním katastrofám. A to je přímo také napojeno na naše kolegy v rozvoji. A v rámci programu došlo k posunu směrem k aktivitám, které eh, potom mají význam v rámci rozvoje. Já se domnívám asi, že jedna třetina zdrojů jde do potravinové pomoci a my používáme hotovost a vouchery a poukázky. My dáváme pouze potraviny jako věcnou pomoc jedně tehdy, jestliže se zhroutily místní trhy. A když toto děláme, tak také, jak tedy poskytujeme potraviny těm nejchučím, těm hladovým, ale také podporujeme růst místních trhů a také se snažíme zmírnit dopady ekologických eh, katastrof. Náš rozpočet jde na eh, za, na to, abychom především zachraňovali životy. ale také musíme mít ještě zdroje například na rozvoj zaměstnanosti ale v určitých situacích se musíme zaměřit především na to, abychom eh, například v táborech podporovali eh, politiku potravu, potraviny za práci. Takže jestliže lidé pracují, pak dostanou potravu a je třeba také eh, rozvíjet zaměstnanost a odborné vzdělávání pro mladé lidi. Chtěla bych skončit tím, svět se změnil. V současné době máme mnoho eh, krizí, které se stále opakují a jsou to také dlouhodobé eh, krize, kde například v táborech se již rodí třetí a čtvrtá generace. A v těchto oblastech nemůžeme rozlišovat mezi humanitární a rozvojovou pomocí a právě proto je takováto debata, jako je ta dnešní, mimořádně důležitá. Děkuji, předávám slovo panu komisaři, ale měla bych ještě upřesení ohledně umluvy o potravinové pomoci. Paní Deva se zabývá tímto tématem a budeme k tomu mít také zprávu eh, v říjnu. On se pokud se týč těchto záležitostí, tak se to týká především také vůči role. Takže my se snažíme prostřednictvím LRRD také podporovat odolnost. A ty, tyto, tyto dvě koncepce jsou provázané. My tady také zapojujeme Světovou banku která se zaměřuje na eh, také finanční nástroje a také nám zde pomáhají nevládní organizace. Naše sdělení o odolnosti také určitě pomůže mobilizovat další aktéry, ale nejdůležitější vůči roli očekávám také od šéfů našich místních delegací, protože tady máme dva aktéry. Za prvé jsou to vlády, tak vždy vlada vlády příslušných zemí musí souhlasit s prioritami, které my si stanovíme. A my si nyní také pracujeme na prioritách pro další finanční, na, v rámci dalšího finančního rámce. A nyní také od šéfu delegací očekáváme, že budou sehrávat vůči roli přímo eh, v jednotlivých zemích my se v podstatě shodujeme na této koncepci LRRD a odolnosti. Některé humanitární akce jsou dobře rozvinuté, ale opravdu jednotliví šéfové delegací musí správně nasměrovat tyto fondy a v některých zemích budeme eh, zpracovávat eh, společné programy pro několik zemí a já se domnívám, že to je správná země. Pokud se týče role místních orgánů, tak místní orgány jsou v této souvislosti také důležité, v té, o nich také bude zpracováno sdělení. A pokud se týče financování, máme stávající finanční nástroje a já doufám, že také Evropský parlament bude souhlasit s rozpočtem Rady na rok 2013. Já se domnívám, že však Rada postupuje v některých oblastech hodně přísně, protože my musíme eh, určité země stále podporovat a právě proto doufám, že v tomto duchu bude schválen rozpočet na rok 2013. Merci beaucoup. Děkuji vám. Nyní přejdeme k prvnímu panelu. A já bych chtěla nejdříve doprovodit a paní komisařku a pana komisaře a poprosím následující eh, řečníky, aby přišli sem. Eh, je to pan Šmale, Alahury a pan Grünewald. Thank you very much. That's euh, fantastic.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 Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem zasedání a budu velmi ráda, když se usadíte na svá místa a když si budete vše vyprávět až později. Skvěle. Nyní bych chtěla zahájit první panel koncepce propojení mezi pomocí, obnovou a rozvojem tedy LRRD, je pokusem pokrýt šedou zónu mezi humanitární pomocí, obnovou a rozvojovými aktivitami. Tím základním Základem je vytvořit určitou koncepci propojení mezi krátkodobými a dlouhodobými opatřeními. Tento model byl vypracován jako reakce na nedostatečné financování eh, o něch rychlých intervencí a dlouhodobých rozvojových eh, aktivit v souvislosti s katastrofami v 80. letech. Eh, celá koncepce eh, byla vypracovávána po celá desetiletí, ale realizace je obtížná. V tomto prvním panelu bychom chtěli ukázat, jak se eh, systém rozvíjí. Tato koncepce mm, byla určito, určitým lineárním pokračováním Eh, to znamená, že obnova mm, by měla následovat eh, po fázi eh, rychlé pomoci a potom by měla následovat kooperace a klasický rozvoj. Zkušenosti z 90. let však ukázaly, že není možné takto řešit komplikované eh, krize. V mnohých případech se ukázalo, že eh, jsou zde dlouhodobé krize, situace pokrizové a vždy je obtížné eh, jednotlivé aktivity propojit. Přejít eh, ke strategii kontinuální eh, také vyžaduje to, eh, aby se paralelně používaly jednotlivé aktivity a nástroje. Eh, máme tedy tři kategorie krizí, eh, kdy eh, tento systém by mohl být aplikován. Jsou to případy přírodních katastrof, ozbrojené konflikty a také strukturální krize nebo zásadní zranitelnost jak politické, ekonomické, tak sociální situace. V tomto panelu bychom se chtěli podívat na konkrétní příklady eh, mm, posledních eh, krizí eh, v těchto třech kategoriích. Co se týče humanitárních krizí, zde vidíme obtížnost překonávání propasti mezi humanitární pomoci a rozvojovou, rozvojovým programem. Já jsem byla po zemětřesení na Haiti několikrát a viděla jsem, že eh, tento systém je pouze eh, velikou výzvou. Pokud by ke krizi eh, na Haiti mělo dojít dnes, pak bychom se museli také zabývat otázkou strategie a zahrnout také systém LRD. V regionech Sahelu nebo rohu Afriky, kde se opakují humanitární a eh, také potravinové krize, je situace zase jiná. Když jsem byla v Čadu a v Keni, tak jsem eh, měla ten pocit, že každý humanitární subjekt nebo rozvojový subjekt eh, pracuje samostatně, není zde žádná synergie ani strategie, která by umožnila posílit přijetí ze strany obyvatelstva a Právě proto eh, jsem velmi ráda, že jsme zmínili ty poslední iniciativy Agile a Share. Máme zde experty eh, pro eh, tyto otázky ze strany jednotlivých společností, jak občanských, také z akademického světa, anebo také ze země jihu. Jestli pan Matias Šmál, z Červeného kříže a Červeného eh, měsíce. Eh, je to organizace, která je skutečně velmi aktivní v humanitární oblasti, v oblasti eh, rozvoje i obnovy můžete tady velmi dobře přispět k našim úvahám. Dále zde máme pana Amadu Alahurio, vysokého komisaře eh, Nigeru v souvislosti eh, s iniciativou 3N. Eh, je to iniciativa, kdy obyvatelé Nigeru se navzájem podporují ve výžavě. Velmi rádi si tedy vyslechneme vaši zprávu o konkrétních opatřeních. Dále je zde pan François Grunewald, generální ředitel skupiny Eh, URD, což je institut, který se zabývá eh, vyhodnocováním a také vzděláváním eh, v, o, pro otázky krizí humanitárních pomocí. Když jste se zúčastnil na vyhodnocení využití evropské pomoci v Haiti, v Afganistánu a máte skutečně dobré znalosti z terénu. Chtěla bych vás tady vyzvat, abyste nám sdělili své Eh, pohledy na systém LRRD v Haiti, Afganistánu, v Sahelu a i dalších zemích. Velmi eh, rádi tedy si vyslechneme vaše poznámky k tomu, co vám pomohlo, anebo co vám eh, se těžovalo situaci v terénu tak eh, budeme mož, moci se eh, také učit z eh, obtíží a zlepšit použití systému LRRD. Chtěla bych vám dát tedy slovo a po poté vyzvu eh, poslance, aby eh, také položili své otázky a poznámky. Nejdříve dávám slovo pana, panu Šmálovi a prosím, aby dodržel eh, limit sedmi minut. Tento limit platí pro všechny řečníky. Děkuji. In English. Budu hovořit anglicky a nejdříve bych chtěl jménem našich společností Červeného kříže a Červeného půl měsíce bych chtěl poděkovat výboru pro rozvoj za posílení propojení pomoci, obnovy a rozvoje. My doufáme, že naše dobrá spolupráce bude dále po pokračovat, protože my sdílíme stejné cíle. My hodláme posílit od odolnost jak zemí, tak i jednotlivých obyvatel. Vy často jste nyní slyšeli slovo od obrany schopnost a také posílení odhodlanosti. A to je slovo, které se často používá, ale nyní jde o to, co z toho uděláme, neboť jde o to, že musíme propojit všechny oblasti. Je třeba propojit pomoc, obhovu a Eh, rozvoj a tak musíme dále posílit jak jednotlivá společenství, tak i obyvatele, tak i vlády. Za druhé, tady opět opět se vracím ke slovům paní komisařky a sice to, že opravdu připravenost na katastrofy je dobrá prevence, je dobrá věc. Já bych vám také chtěl uvést jeden příklad z Keni pod sluncem není nic nového. To, co jsme viděli v Kenii, to je starý princip, že je lepší naučit lidi lovit, než jim dát ryby, protože Červený kříž celá léta rozdával potraviny, ale před několika lety jsme se rozhodli, že to není důstojné a nemá to smysl. A právě proto jsme se rozhodli také investovat do uh, školení v oblasti eh, v zemědělství a také v oblasti afrického rohu spolu s námi spolupracoval e, Keňský Červený kříž a opravdu tento program se tak rozvinul, že nejenom mají nyní dostatek potravin pro sebe, ale dokonce e, potraviny poskytují dál. A jak můžeme úspěšně propojit pomoc, obnovu a rozvoj? My musíme zde stavět na místních kapacitách. Je třeba uh, také, aby lidé postižení krizí nebyli považováni pouze za oběti, ale jsou to především aktéři a jejich sítě, instituce jsou součástí první reakce. My jsme slyšeli také o situací chráněných uprchlíků, nebo často to bývají eh, hostitelské komunity, které musí řešit tyto katastrofy, nebo například také na Haiti se tento tento hurikán eh, dotýkal přímo eh, společenství, ale to společenství musí reagovat samo. A jestliže místní orgány nebudou eh, jako první reagovat, pak to bude špatná věc. A proto musíme také investovat do místních orgánů. A jeden takový příklad je z Myanmaru. My jsme v Myanmaru od doby hurikánu tam pracovalo 17 tisíc dobrovolníků a řešilo krizi. Těchto 17 tisíc dobrovolníků nespadlo z nebe. Musíme také do nich dlouho před katastrofou investovat. To znamená, že my propojujeme obnovu a pomoc a to znamená, že také investujeme do lidí a do vytváření sítí, především tedy dobrovolných sítí. Za třetí skutečná praxe znamená také včasné varování. Jestliže e, bude e, vysláno včasné varování, ale nikdo nereaguje, pak to selže. To znamená, my musíme také počítat s médií a já chci také upozornit na e, krizi v Sahelu a africkém rohu, protože jednotlivá včasná varování vyšlo přímo od místních obyvatel, ale orgány nereagovaly. Není to pouze včasné varování, ale je to také investice do včasných akcí. A potom také jsme vyvodili zkušenosti se Sahelu, že musíme mít také dvoukolený přístup v době krize. Na jedné straně musíme e, zachraňovat životy, ale na druhé straně musíme budovat odolnost dost. Já již jsem hovořil v této souvislosti již o Keni. Já mám v tomto dokumentu určité případové studie a také máme další příklady, například z Nigeru. Komisaři se oba dva zmínili o partnerství a spolupráci. My souhlasíme s tímto principem, ale Červený kříž to samozřejmě nemůže řešit sám, ani jiná organizace. Je třeba, abychom pracovali v rámci multilaterálních sítí. A to se týk, netýká pouze tradičních aktérů, ale týká se to například také armád. A ještě tady mám několik bodů. Za prvé chci říci, že musíme uznat, že dokonce v situacích zoufalství a chudoby e, tady fungují moderní technologie, které musíme využívat tak, abychom obsluhovali lidi důstojným způsobem, tak, abychom také vytvořili mechanismy z různých stížností a také vytváření dalších programů. Udělali jsme hodně zkušeností, kdy inovativní řešení sehrály klíčovou roli. Například opět Kenya. Mobilní technologie a mobilní telefony sehrávají důležitou roli tak, abychom získávali a dostávali především cash ke zranitelným lidem. Ale například na mechanismu, na Haiti máme takovéto mechanismy a takovéto technologie jsme dokázali využívat v případě vypuknutí cholery před rokem či dvěmi. Na závěr bych chtěl ještě poznamenat se vyjádřit k jedné věci a to jsou strukturální překážky eh, v oblasti LRRD v rámci donátorských institucí. Máme několik příkladů, že humanitární akce a další akce jsou řešeny různými prostředky. Někdy v terénu dochází také k překrývání těchto koncepcí a e, nemá smysl samozřejmě, aby akce se překrývaly. My se snažíme také chránit a využívat rozpočty na záchrany života, což je mimořádně důležitá věc. Ale také tady máme další finanční rámec v ro- po roce 2013 a tento rámec musí být dostatečně flexibilní, tak aby dokázal propojovat pomoc, obnovu a rozvoj. A na závěr chci ještě k tomuto říci, že my nejenom my vyžadujeme flexibilitu v oblasti finančních systémů, ale také musíme překonávat určité kulturní nedostatky, tak abychom nerozlišovali pracovníky na humanitární a rozvojové všichni z nás totiž děláme ve skutečnosti to tež. A také byste eh, na nás tímto způsobem měli nahlížet. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, pane Šmále. A nyní dávám slovo eh, panu Alahuri. Máte sedm minut. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, nejdříve bych chtěl srdečně poděkovat eh, jménem vlády Nigeru Evropskému parlamentu za zájem, který eh, nám projevujete. Paní předsedkyně, chtěl bych i vám poděkovat za to, že jste mě pozvala na eh, zasedání tohoto výboru. Chtěl bych zde předložit určité svědectví o tom, jak Evropská unie podporuje naši zemi. Důkazem je například to, že paní Gildieva byla dvakrát u nás v Nigeru v rámci jednoho roku, což ukazuje zcela jasně, jak Evropská unie se zajímá o sahelskou oblast a jak nám pomáhá překonat obtížnou situaci. Paní předsedkyně, myslím, že Nemůžete předkládat lepší příklad než příklad Nigeru. Niger je uprostřed Sahelu. Niger je zemí, která je velmi suchá, je to země, kde eh, velmi často se opakují jako sucho, tak i eh, potravinová krize, či e, záplavy. Skutečně náš příklad e, je velmi dobrý pro to, abychom viděli, jak je možné se e, snažit o propojení, rychlé pomoci a obnovy. V Nigeru všechno musí být řešeno naléhavě. A to proto, že každý den jsme před naléhavými situacemi situacemi naléhavé pomoci. A pokud chceme tedy pokračovat Eh, v tomto rychlostním závodě, eh, tak eh, nám brzy dojde dech a nic nebude fungovat. Čili musíme řešit jak naléhavé problémy, tak i dlouhodobé problémy. A vláda si proto říká, přemýšlejme, hledejme strategii, která by nám umožnila čelit jak naléhavým situacím rychlé pomoci, tak i vytvořit základ pro udržitelné zemědělství, tak aby naše eh, obyvatelstvo mohlo eh, překonat eh, třeba také problémy spojené se suchem či záplamavy, aby nedocházelo k četným úmrtím v záplavách. Je nutné tedy vypracovat strategii, která by řešila tyto problémy společně. Je to tedy strategie určitého propojení mezi rychlou pomocí, obnovou a rozvojem. My jsme přemýšleli o této strategii, došli jsme ke konsenzuálnímu výsledku, jak na úrovni eh, vlády, parlamentu, eh, občanské společnosti a my hovoříme o strategii N Nigeřané sítí Nigeřany. Cílem je eh, posílit eh, národní možnost eh, výroby potravin a propojit se v odolnosti proti záplavám. Je to strategie, jak potravinová, ekologická, energetická a průmyslová. Chtěl bych eh, využít této příležitosti, abych se také zmínil o tom, že pan Margetui byl u nás v Nigeru a potvrdil, že naše úsilí je velmi ekologické, takže můžeme hovořit i o ekologickém postupu. Máme pět os, pět os, které se týkají dlouhodobých cílů, ale také řešení naléhavých problémů. Je to růst, rybolovu, průmyslu, rozvoj eh, trhu, eh, přístup k trhu, odolnost obyvatelstva na klimatické změny, eh, zlepšení výživové situace obyvatelstva tak, aby byla zlepšena potravinová bezpečnost. Těchto pět os jsou eh, osamy, které řeší jaká problémy? Naléhavé eh, problémy obnovy a rozvoje. Co se týče naléhavých eh, problémů, zde máme osu 3, která se soustředí na řešení krizových situací a zlepšení odolnosti obyvatelstva. Zde se řeší výživové problémy, potravinové problémy a přírodní katastrofy. Tato osa eh, se soustředuje především na humanitární aktivity, na eh, také vytváření potravinových zásob. Vždy tedy ve vztahu k naléhavým problémům máme osu 3, která se soustředí na výživu a přispívá k odolnosti především dětí eh, při řešení problémů s podvýživou. Eh, chronicky jsou u nás eh, děti podvýživeny. Co se týče obnovy, zde Máme osu 1, 3 a 4, eh, která, které se věnují eh, obnově a zde jde především o rekonstrukci schopnosti eh, výroby a regionalizace ekosystémů. Zde se snažíme především o prosazování zlepšení stavu půdy vody. Osa 3, která je zase nasměrována na trhy a přístup ke zdrojům. E, osa 4 podporuje diversifikaci ve výživě. Máme zde další aspekty rozvoje. Osy 1 zvýšení produktivity, diverzifikace, ale také osa dvě, tedy zpracování a e, obchodování. To jsou ty dvě osy, které e, se tedy e, věnují a směřují na obnovu. Máme tedy strategii, která umožňuje pokrýt problémy rychlé pomoci obnovy a rozvoje. Důležité však v tom je to, že musíme vědět, jak také řekl můj předřečník, je velmi důležité eh, se soustředit na lokální eh, společenství. My se tedy právě na ty lokální společenství orientujeme. Právě proto jsme vytvořili takovou strategii, která musí vytvářet na všech úrovních určité minimální kapacity odolnosti tak aby eh, ty šoky byly vyrovnávány. Eh, domníváme se například, že v každé domácnosti je nutné mít možnost využít eh, semena. Je nutné zajistit přístup k vodě a také vzdělat členy domácnosti o významu těchto dvou Eh, zdrojů. To znamená, že každá domácnost eh, je posilována. Eh, toto je minimum, které musí dostat každá domácnost. Ale co se dá potom udělat na úrovni jednotlivých eh, vesnic? Zde je nutné zajistit zásobování potravinami, tedy obilninami. Eh, proto je nutné mít v každé vesnici obilnou banku, tedy mít tam obchod, tak aby každý malý zemědělec mohl získat semena, eh, hnojiva eh, a také zařízení pro zavlažování, i když má políčko 100 eh, eh, metrů, eh, které se může zavlažit, tak už ten malý zemědělec se lépe vyřeší s problémem výživy. Dále je zde nutné také mít středisko pro vzdělávání a také opravu zemědělských zařízení. Toto středisko nesmí být uzavřené, musí být přístupné pro každého a musíme to mít všude. Je nutné také mít eh, trh vždy pro několik obcí. Dále musíme mít také eh, silnici a také eh, cereální banku, kde je možné nabídnout semena pro výrobce, pro zemědělce. To je velmi důležité. To je určité minimum, které umožní Eh, vyřešit eh, onen šok v krizových situacích. Kapacita těch lokálních subjektů musí být eh, posílena a je nutné také tyto lidi vzdělávat. Asi tak se díváme na náš problém. Je se však další důležitý problém a to je problém institucí. Ano, my se domníváme, že je nutné mít multisektorální sektorální eh, přístup také, aby jednotlivé instituce byly koordinovány. Právě proto byla vytvořena funkce vysokého komisaře, který zajišťuje právě koordinaci. Abych eh, uzavřel svůj příspěvek, chci říci, že je důležité, Eh, si stanovit eh, následující. Za prvé, stát musí mít silnou vůli mobilizovat eh, své finanční zdroje a my v Nigeru chceme své národní zdroje využít pro eh, vyřešení krizových situací. Je nutné eh, mít tedy určitou vůči roli a eh, tak také umožnit spolupráci dalších partnerů. Musíme se dále také soustředovat na ty lokální společnosti. Organizujeme také eh, kulatý stůl v Paříži k této iniciativě 3N a jsme si eh, jisti, že Evropská unie nás eh, bude dále podporovat a omlouvám se za to, že jsem hovořil tak dlouho. Děkuji a nyní dávám slovo panu Greenewaldovi. Voilà, juste pour pouvoir changer de, de PowerPoint tak eh, chtěl bych je zde změnit pouze eh, ten PowerPoint. Ah, Bonjour. Euh... Dobrý den, já budu pokračovat ve francouzštině, mám zde malý problém a sice, že LRD se překládá eh, velmi eh, špatně do francouzštiny, tam máme zkrátku LA RD, proto budu spíše tedy hovořit a používat ta anglickou zkratku LRRD. Máme ve francouzštině tedy zkratku uh, eh, LARD. Chtěl bych eh, hovořit o výzvách eh, pro evropské subjekty, ať již jsou to instituce nebo občanské společnosti eh, v souvislosti s tímto projektem. Budu hovořit o jednotlivých krizích. A sice chtěl bych nejdříve hovořit o té lineárním pokračování na základě eh, zemětřesení v Haiti, potom o eh, Afganistánu a třetí typ situace je situace v Čadu, kde se ty krize neustále opakují a opakují. A čtvrtá situace je tedy pátého typu, e, to je situace v Syrii, e, situace, kdy ještě nevíme, jak to dopadne. A potom e, Somálsko, i toto je určité pokračování dále také Kongo. Všechno nám řeknete v rámci sedmi minut? Ano. Haiti. Tam došlo k obrovské eh, katastrofě. Eh, delegace komise byla rovněž dotčena touto krizí. Eh, je zde spousta výzev a viděli jsme mnohé věci. Bylo velmi obtížné propojit činnost jednotlivých subjektů, jak humanitární pomoci, kteří tam již byli, a dalších eh, subjektů. Rok eh, před krizí eh, tam byla eh, otevřena určitá kancelář pro provádění programu eh, pro globální rozvoj Haiti eh, a byl to program IPECA. Pak však bylo možné velmi zvýšit tuto humanitární pomoc. Ale když šlo o propojení jednotlivých aktivit, tak to bylo obtížné. Především humanitární pomoc se spíš soustředila na městské problémy. Eh, velikou výzvou však eh, je tedy vyřešit tuto obrovskou krizi nejenom v hlavním městě, tam bylo nutné tedy eh, řešit problémy jinak než v jiných oblastech. Bylo nutné tedy posílit Eh, činnost v terénu, ale i v Bruselu. Bylo nutné také zmobilizovat eh, tu část B eh, ze fondu FED. Ale viděli jsme, že je nutné mít určitý prostor hned ze začátku. Další problém, který se projevil na Haiti, je to, co již bylo několikrát řečeno. LRRD bez ERF je eh, problém který ukazuje určité opakování problémy, vždyť, eh, problémů. Vždyť vidíme neustále cyklony, eh, zemětřesení, které se zde opakují. Eh, programy jak komise, tak i jiných subjektů musí zahrnout také aspekty permanentního ohrožení již do programování. K Afganistánu. Afganistán je neustále ve válce Eh, všichni se již domnívali, že je možné eh, překonat válečné problémy, že je možné přejít k obnově a rozvoji, že je možné eh, prosazovat programy rozvoje. Ale nyní, několik let poté, vidíme, že je nutné prosazovat LRD ve válečných podmínkách. Pro humanitární, pro pracovníky je velmi obtížné podpořit eh, eh, odolnost a propojení jednotlivých eh, subjektů. To znamená nalézt jednotlivé prostředky, které umožňují rozvoj, ale přitom být neutrální, nezávislý, co se týče jednotlivých eh, eh, front, které spolu válčí, protože vlastně nevíme, jak to dopadne. Eh, Afganistán tedy pro ty humanitární pracovníky skutečně představuje celou škálu velikých problémů je nutné pracovat jak s institucemi, tak s rozvojovými programy ale také za válečných a ozbrojených útoků. Eh, vidíme, že to ohrožení je jak v horách, tak i v Kabulu. Takže eh, ta situace, která se zde ukazuje, eh, ta situace koordinace s vládou a dalšími Eh, subjekty na základě zásad ze Stockholmu jsou určitým základem. To znamená, že humanitární pracovníci musí dodržovat eh, skutečně tyto zásady, aby byli chráněni před násilím. Je to obrovská výzva a koordinovat eh, rozvojové a humanitární pracovníky je nezbytné a to bez jakékoliv eh, naivity. Eh, jedni nechápou, eh, proč ti druzí tedy spolupracují s vládou a druzí zase nechápou, proč nespolupracují. Čat. Čat je typickým příkladem, kdy vidíme velkou řadu jednotlivých hnutí, eh, lidé jsou v pohybu, je zde sucho eh, a LR RD musí mít mnoho forem. Je nutné být flexibilní a eh, využít všechny možné programy, nenechat se zablokovat určitým rozumovým rámcem protože určitém měsíci je ten rámec vhodný, ale druhý měsíc už ne, protože situace se prostě změnila a obyvatelstvo nečeká na nás a prostě je v pohybu, je mobilní. Čat eh, tedy eh, ukazuje výzvu eh, být flexibilní a být aktivní co do rozvojových programů. Somálsko. Somálsko zde Evropská unie se velmi zapojila do rozvoju ve velmi komplikovaném, volatilním eh, rámci. Zde se náklady eh, velmi navyšují ale je zde také určitá výhoda a sice ekonomická síla je na místě, je zde veliká silná diaspora, která může pomoci, jak je tedy možné eh, tomuto obyvatelstvu, eh, které je eh, tak ohroženo, pomoci. Zde musíme opět inovovat postupy, je nutné opustit jakékoliv naivní představy, to jsme viděli u určitých eh, subjektů a je nutné také chránit eh, naše, eh, naše týmy. Syrie. V Syrii vidíme tři velké výzvy. Naše schopnost předvídat je nezbytná. Musíme vědět, kdy to skončí a kdy budeme moci udělat a e, mít takový veliký e, roz, mnohostranný e, program pro pomoc. Je nutné tedy, aby se postupovalo inteligentně na té politické úrovni. Je nutné se podívat eh, na jednotlivé rozvojové situace. Tam je situace velmi kritická pro prosazování LRD. Eh, jinak by člověk měl jenom dobrou vůli. Dále je nutné mít také vhodné nástroje, pružné, eh, ale s plnou odpovědností na základě neustálé diagnózy eh, situace na všech úrovních. Třetím klíčem je naše schopnost předvídat. Když jsme v, byli v Kosovu a v Afganistánu před uzavřením eh, mírových smluv, eh, tak jsme mohli mít určitě určité předvídání, určité podmínky pro předvídání následující situace. Poslední bod, jelikož se jedná o krizové situace, které se opakují, tak nemůžeme předpokládat, Eh, že budeme posouvat eh, podle toho, co říkal pan eh, Clinton, Big Back Better. Musíme postupovat stále lépe, pevně, tak, aby se lidé připravili na budoucí problémy. Děkuji vám. A nyní dám slovo poslancům a první se hlásí paní Šnibriestram. Ja, vielen Dank. Äh, Děkuji. Děkuji za vaše projevy a stanoviska, bylo to velice zajímavé a měla bych jednu otázku k tomu, co řekl pan Šmále a také pan Grünewald. Oba dva jste řekli, že rozvojová pomoc a humanitární pomoc E, tyto dvě oblasti by měly spolu těsně spolupracovat. A to také zde řekli i oba dva e, komisaři, tedy pan komisař a paní komisařka, a že by toto celé mělo lépe fungovat. A já se chci zeptat e, z vašeho pohledu, jak si to představujete v praxi? Pane Šmále, vy znáte tu německou větu, eh, kdo dokáže eh, nejlépe zpravovat to, to, co máme svých rukou, ve své odpovědnosti. A proto se ptám, jak to bude vypadat v frakci, kdo se dobrovolně přihlásí a řekne, ano, já se vzdám určitého pole své působnosti. Il n'y question. Takže jenom jedna otázka. A prosím, odpovězte. I'm tempted to respond in German, but mám chuť zodpovědět tuto otázku v Němčině, ale opravdu technické termíny v Němčině neovládám. Nevím, zdali vám mohu dát přesvědčivou odpověď. Samozřejmě mohu potvrdit, že všechny nás motivuje institucionální zájem. To musíme přiznat. Já osobně si vša, se však domnívám, že koordinační výzvy, které se často předkládají na stop a kdy také se říká, že jednotlivé agentury se vlastně překážejí, tak takováto tvrzení jsou přehnaná. Takže to je, dejme tomu, my tady jsme hovořili o Haiti, o Somálsku a také o dalších regionech, ale tady mají všichni opravdu co dělat, ať se jedná o rozvojovou pomoc nebo o humanitární pomoc, je především postupovat pragmaticky. A někdy musíme eh, přiznat, že je především budovat a koordinovat spolupráci a koalice. Ale je tady ještě jedna důležitá věc a to je znovu, tak říkajíc, objevit takzvané hostitelské země, protože to jsou potom takzvané hostitelské vlády, které musí chránit své vlastní obyvatele. A my jsme se v posledních 20 letech zaměřili především na mezinárodní aktéry, ale tady jde především také o roli hostitelských vlád. A my musíme také mít rovnováhu mezi investicemi do místních společností a my musíme také investovat do kapacit a schopností národních orgánů, my tak, aby tyto orgány uh, si zpracovávali své vlastní programy a také investovali do pomoci obnovy a rozvoje. Před několika týdny se o podobných věcech také diskutovalo e, v Riu 20. A to také souvisí například Eh, s městy, tak aby magistráty a města dokázaly řešit eh, kritické situace. A je třeba vždy zapojit místní a národní orgány, ale nejenom je zapojit, ale musí tyto orgány sehrávat vedoucí roli. Děkuji. Děkuji vám moc krát. Promiňte, ještě dávám slovo dál. Ano, je to velmi důležitá otázka. Jak se to udělá? V této publikaci, za kterou také mám určitou odpovědnost, naleznete určité prvky. A jestli dovolíte, uvedu tři eh, klíčové body. Za prvé, proto, aby bylo možné propojit eh, tyto tři prvky, je nutné udělat eh, velmi dobrou analýzu situace. Viděli jsme, že například šéf delegací musí zajistit dobré porozumění s ostatními, pak je možné jít daleko. Když tento dialog nefunguje, tak je situace zablokována. Ta sdílená analýza situace, analýza eh, rizik a možností je základním klíčem. Jedním z nejlepším propojením není tedy pouze kontinuum, eh, pouze pokračování nebo regionální postup. Je nutné to propojit. Vždy ty lokální subjekty mohou přispět eh, rozvojovým eh, aktivitám a ti zase mohou pomoci eh, lokálním eh, subjektům. Mnohé subjekty však eh, rizika neanalyzují dostatečně dobře. V mnoha situacích vektor naléhavosti je takový, že humanitární pomocníci vlastně nevědí, jak pomoci a nevědí, jak spolupracovat s lokálními subjekty. A tady zase Eh, eh, činitelé v oblasti rozvoje mohou pomoci. Čili dobré propojení je důležité, ale je nutné vždy eh, dodržet jednotlivé zásady zásady humanitární pomoci a rozvojové pomoci. Poslední bod. Již několikrát bylo řečeno, že ta flexibilita mechanismů je rozdílná. Buď je to flexibilita interní v každém jednotlivém mechanismu, anebo také flexibilita mezi těmito eh, mechanismy. Eh, je eh, nutné tedy zajistit to, aby třeba ta pomoc A byla propojena s pomocí B a se systémem LRRD Eh, to znamená, že jednotlivé eh, flexibility jsou klíčem. Musí eh, to být samozřejmě vždy propojeno velmi inteligentně. Děkuji. Děkuji moc krát. Ještě máme dvě otázky, ale máme půl hodiny poštění, a prosím tedy, abyste byli struční. Pan Deva. Très court. Uh, uh, Děkuji, paní předsedající. Já nyní pracuji v tomto výboru již 12 let a fascinovaně přihlížím, dívám se na to, jak pracujeme v místě krize. Ale tady jsou věci, o kterých jsme zatím nehovořili. V Pakistánu by byla poskytnuta pomoc sedmi milionům lidí a také po záplavách a také na Sri Lance bylo vybudováno 125 tisíc nových domů pro oběti záplav za 14 měsíců. To eh, udělala všechno, vybudovala armáda. Jsou armáda je velkým důležitým aktérem v humanitárních eh, v Ho, Zambiku, když byly velké záplavy a lidé byli na stromech, tak také armáda musela přispěchovat na pomoc. Já chci také pouze tedy připomenout, že nesmíme na tohoto důležitého aktéra zapomenout. Takže oni také zachraňují životy a jaká, jaký je interface mezi tím, co dělá občanská společnost ve spojení s ostatními. Když došlo k zemětřesení na Haiti, tak velk velké části budov mohla odstranit pouze armáda a my bychom měli znovu zanalizovat naše vztahy s armádou. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já se vracím k tomu, co říkal pan eh, Grünefeld. Je to výraz, který se mi velmi líbí. Je to propojení know-how a inteligentní propojení eh, nebo tedy spojení eh, inteligentní snětek eh, jednotlivých know-how. Vždy jste hovořil také o těch decentralizovaných institucích na jihu. Já se domnívám, že role v mnoha projektech těch decentralizovaných eh, subjektů v našich eh, zemích eh, není dostatečně zdůrazňována. Eh, já jsem byl také ve výboru pro regiony, eh, byl jsem v komisi a jednotlivých strukturách, eh, kde jsem všude viděl určitou vůli pomoci ze strany tedy lokálních územních celků nebo také nevládních organizací, které chtějí pomoci. Eh, můžete nám říci, proč eh, toho není dostatečně využíváno? Děkuji, pane Grunewald. Ano, role decentralizovaných eh, orgánů je obrovská. Eh, my eh, vyhodnocujeme roli ECO v městech. Chceme však zajistit, aby humanitární subjekty se propojily také s subjekty v městech, tedy s o němi decentralizovanými orgány na severu skutečně je velké know-how ve městech, v územních celcích, v těch eh, vodohospodářských subjektech měst je skutečně velká znalost překonávání eh, těchto problémů a krizových situací. Máte minutu ještě, prosím. Děkuji. Ještě eh, krátce chci se říct o armádě. Je zcela jasné, že i armáda je jedním ze subjektů a je třeba to uznat. Oni eh, disponují obrovskými zdroje, ale jsou tady dvě omezení. Za prvé, pokud humanitární mise eh, se dostanou do konfliktních situací, například v Libii, když se svrhoval režim Kadáfímu, tak tam nebylo možné, aby armáda hrála humanitární roli. To je takové jedno omezení. A druhá věc, humanitární pomoc a obnova národů, to je třeba oddělat. Když se podíváme na Afghánistán či na Pákistán, Jistě, dobrá práce armády v humanitární oblasti je vítaná, ale to celé eh, je velice ožehavé, pokud se jedná o rozvojovou práci a obnovu celých národů a států. Zde by armáda zasahovat neměla. A nyní eh, bude mít slovo ještě pan Alahuri. Ohledně decentralizovaných eh, subjektů, eh, zde bychom měli spolu hovořit o spolupráci těchto decentralizovaných subjektů na severu a na jihu. Já se domnívám, že je nutné vždy jít přes obec. Já jsem hovořil o jednotlivých úrovních, kde máme naše osy a veřejná pomoc a podpora je nozbytná proto, aby tyto obce na severu a na jihu se propojovaly. To je skutečně klíčový prvek naší strategie. Děkuji. Děkuji vám všem za tyto příspěvky. Je vais passer la parole à monsieur Thais. A nyní dám slovo panu Thais Bermanovi, který bude předsedat druhý panel a který zcela jistě eh, zase získá ten ztracený čas. Speed up a little. So Děkuji, tedy pokusím se to celé poněkud urychlit, takže se na to připravte. zkrátím svůj vlastní projev na 80%. A otázka, která nyní se skýtá, po té, co jsme si vyslechli všechny příspěvky, je tato. Jak můžeme zajistit to, aby další eh, právní předpisy, které se týkají budoucí pomoci Evropské unie, a i s ohledem na uh, ty potřeby, které se byly právě popsány, jak tedy zajistit to, aby to bylo odpovědajícím způsobem zohledněno. Stávající finanční nástroje se již věnují tomuto aspektu propojení humanitární pomoci a rozvojové pomoci, ale tyto aspekty jsou příliš vágní a nejsou dostatečné a nedokázaly eh, být dostatečně účinně a jasně ukázat, jak eh, nebo vést k tomu, aby Evropská unie zlepšila svou realizací programů. Eh, v podstatě, když šlo o nové předpisy, tak došlo k jakému si plnému předvětí starých eh, předpisů, prostě se celé skopírovalo a tak eh, to byl ten pokus o to, jak propolit, jak zlepšit propojení mezi tedy pomocí, rozvojem, obnovou. Já si myslím, že my zejména potřebujeme více flexibility. Paní komisařka to ještě zmiňovala. Uvidíme, zda to budou, že to bude 5% či 10%. Když se ukáže, že 5% nestačí, budeme to muset znovu zvážit. Eh, text, návrh zákona, který nyní máme k dispozici, je příliš vágní. Nedovolí nám mít lepší propojení mezi humanitární pomocí a rozvojovou pomocí a obnovou. Eh, zde je tedy nedostatek a ten text by to měl mít v sobě jasně obsažené, což nemá. Dále, eh, ještě nealokované prostředky by měly být eh, vynakládány účinným způsobem právě v oblasti LRD. Finanční nástroje ovšem poskytují pouze právní rámec. A to propojení, jak jsme se o tom doslechli v prvním panelu, to propojení potřebuje hlavně politickou vůli a praktickou realizaci, zejména u těch programů a u operačních zásahů přímo na místě. Proto je třeba si zvážit, jak bychom mohli vylepšit stávající praxi jak bychom mohli systematicky věnovat obzvláštní pozornost propojení mezi rychlou pomocí, obnovou a rozvojem v našich programech a to v zemích, které jsou ohroženy katastrofou či které jsou obzvláště zranitelné. A poslední aspekt financování. Eh, Potřebujeme dostatečné finanční prostředky, abychom měli úspěšné LRD, či jde spíše o to, jak budeme plánovat a realizovat naši pomoc? Stačilo by zlepšit eh, náš výkon právě na tomto poli. Potřebujeme více eh, senzibilizace, potřebujeme, abychom si uvědomovali naše potřeby, či jde o to, aby ti, kteří realizují evropskou pomoc, byli ochotni věnovat více pozornosti tomuto propojení všech tří aspektů. Není jednoduché zodpovědět eh, všechny tyto otázky, ale myslím si, že toto eh, stačí jakožto úvod pro vystoupení dalších řečníků. Budeme zde mít zástupce kyperského předsednictví. Velice ho zde vítám. Je to pan Mavrojanis, pak se bude Pedro Morazan a Tobias Schäfer, to jsou výzkumníci z ústavu Südwind, kteří se věnují právě úkolu, jak posílit eh, RRD v rámci EU. A pak eh, zde mezi námi přivítáme Majka Penrose, který je ředitelem pro humanitární otázky v rámci organizace Save the Children International. Eh, dále se budou představeny názory, které jsou obsaženy ve společném pozičním dokumentu několika nevládních organizací. Jen jako první bude mít slovo pan Mavro Janis. Prosím. Děkuji vám, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, vážení kolegové. Jménem kyperského předsednictví bych chtěl poděkovat výboru pro rozvoj, pro rozvoj Evropského parlamentu a chci především poděkovat paní Strifler a panu Bermanovi za zorganizování tohoto slyšení, které se zabývá propojením pomoci, obnovy a rozvoje já chci zdůraznit, že rada a předsednictví rady také hodlá se zaměřit na posílení LRRD. Na, dále bych chtěl udělat ještě jednu poznámku. Já jsem zde také velice bedlivě naslouchal vašim závěrům. A my především musíme eh, identifikovat hlavní výzvy a pak můžeme rozhodnout, co můžeme udělat v rámci našich externích nástrojů v dalším plánovacím období. E, nemůžeme dále oddělovat jednotlivé součásti pomoc, obnovu a rozvoj, protože toto rozdělení je pouze umělé. Je třeba postupovat komplexně, holisticky a propojit jednotlivé eh, elementy. My také souhlasíme s tím, že je třeba se zaměřit na odolnost. My jako předsednictví chceme, aby Evropská unie také byla uznávaným partnerem v oblasti humanitární a rozvojové pomoci. Hlavní výzvy, které jsou před námi, jsou především v oblasti operativní, v oblasti centralizace rozhodování a také jde o to, abychom postupovali flexibilně, tak abychom LR RD zlepšili, tak také musíme zlepšit zprávu našich programů a také finanční postupy. Tyto výzvy se týkají především lepšího využívání stávajících možností. Například v rozvojovém nástroji máme možnosti změnit jednotlivé nástroje. Můžeme tak také alokovat a opět realokovat fondy a rezervy a můžeme také se rozhodnout použít takové postupy, které se veškeré postupy zrychlí. E, také analýza hovoří o tom, jak můžeme lépe využít stávajících možností. Já bych také se chtěl zmínit o činnosti rady v této souvislosti. My nyní kráčíme ve stopách dánského předsednictví a zaměřujeme se na posílení RRD. Také rada posílí politické závazky v této oblasti. Zaměřujeme se v našich závěrech Rady z května 2012 na agendu pro změnu a eh, to je důležitá věc. Dále také musíme stanovit priority v rozvojové humanitární politice. LRRD bylo také zapracováno do závěrečného dokumentu z RIA. Také ministři se budou zabývat o dalších nástrojích, o záchytné síti a budou také hovořit o spolupráci s, občanskými, s občanskou společností v průběhu konfliktu a v době po konflikty. My se také snažíme sformulovat politické závazky a také je implementovat my jako kyperské předsednictví spolupracujeme s oběma komisaři a e, především se zaměřujeme na oblast Sahelu a e, afrického rohu. Z dnešní debaty jasně vyplývá, že Rada a parlament budou společně podporovat RRD. Nyní se chci zaměřit na budoucí nástroj kooperace, spolupráce protože tento nástroj je důležitý také v souvislosti s víceletým finančním rámcem. Chci se zaměřit na sedm záležitostí, které musíme zdůraznit předsednictví za prvé chce nalézt cesty, jak zabezpečit, aby RRD byl součástí finančního rámce pro budoucí rozvojovou činnost. Je třeba také zabezpečit, aby RRD bylo začleněno do geografických obálek. Za třetí, musíme také dostat dostatečně financovat LRRD. Za čtvrté musíme stanovit priority mezi zeměmi, to znamená země v krizi či eh, v konfliktech. Za páté je třeba, aby v fondy byly řádně distribuovány. E, obnova a rozvoj musí být poskytovány pružně za šestém Musíme změnit současné programy tak, aby byly zaměřeny na jednotlivé země a také byly dostatečně flexibilní, tak, aby bylo možno je přizpůsobit krizovým a postkrizovým situacím tak, aby jednotlivé země také v tomto ohledu vypracovaly své plány. My musíme trvat na vypracování plánu připravenosti, tak aby byla k dispozici příslušná infrastruktura a také, aby se prováděla školení. A na závěr je také nutné, aby LRRD bylo zahrnuto do programu komise kolegyně, kolegové, předsednictví bude ve všech těchto záležitostech spolupracovat s Evropským parlamentem tak, aby budoucí nástroje bylo možno více využívat ve prospěch zranitelných a obětí. Velice krátce ve francouzštině. Já bych eh, nechtěl eh, zablokovat práce, které probíhají, ale bohužel mám jiný závazek a musím odejít. Omlouvám se za to, že musím tedy odejít. Votre compréhension. Merci. Děkuji, děkuji vám. Jsem velmi rád, že si uvědomujete naši citlivost na vaši přítomnost. Eh, samozřejmě, že bychom byli rádi, kdybyste zůstal déle. Ale to, co jste řekl o posílení eh, propojení na úrovni legislativní, ukazuje, Eh, to, že v této záležitosti jsme si mezi radou a parlamentem zajedno a já doufám, že dosáhneme kompromisu což nás velmi těší. Nyní dávám slovo panu Pedro Morazanovi. Děkuji vám. A my jsme také vypracovali studii na které také spolupracoval pan Grünewald a další kolegové. Závěry studie eh, záleží, či jsou založeny na troj kolejném přístupu. Máme tady případové studie eh, z jednotlivých zemí a potom je tady také přehled, který vypracovaly jednotlivé organizace. O ERD se již hovořilo v rámci prvního panelu a já se zaměřím na ten přehled a na institucionální spolupráci. My jsme se zabývali institucionálními strategii a nástroji. Uh, Eh, existuje zde generální ředitelství EFKO a další generální ředitelství a také eh, servis pro vnější službu a také existují další místní orgány, jako například z delegace EU, kde jejich prostřednictvím si můžeme vyměňovat informace. A také jsou zde tedy některé e, body, které je třeba koordinovat. To znamená, že tato záležitost se týká především koordinace. Je třeba zvyšovat také povědomí o LRD mezi pracovníky komise. My jsme velice rádi, že paní komisařka dnes hovořila o tom, že je třeba také provádět školení o LRRD. Pokud se týče implementace a financování, tak tady máme nástroj, který je řízen eh, generálním ředitelstvím pro rozvoj. Nástroje eh, jsou zaměřeny na různé cíle. Máme tady nástroj pro humanitární pomoc a tento nástroj se zaměřuje také na dlouhodobé cíle ale e, určité nástroje z roku 2008 jsou spíše omezené, ale dále jsou rozvíjeny v nástroji pro další DCI. Především je to v článku 12. A je třeba mít nástroje, které budou propojovat pomoc, obnovu a rozvoj. Zde pod, musíme postupovat pružně, ale také musíme postupovat eh, předvídatelně při koordinaci financování. Pak je tady celá řada eh, dokumentů a také závazek k LRRD a to je také zakotveno v komunikační strategii koncensus o rozvoje, konsensus o rozvoji tolik ne, se nezaměřuje o, e, na LRRD. Také se tady zmiňuje strategie pro bezpečnost potravin, zabezpečování potravinových dodávek. To znamená, že jsou tady určité nástroje, které se opět opakují, ale tyto teoretické tyto nástroje jsou pouze teoretické, některé z nich, ale pokud se týče analýzy, pak jsme také prováděli průzkum mezi jednotlivými organizacemi a také mezi pracovníky EU. Bylo položeno 15 otázek týkající se toho, jak finanční aspekty a další aspekty u LRD jsou nahlíženy. A je zajímavé, že výsledky analýzy jsou v rozporu s určitými eh, názory zaměstnanců institucí. Takže eh, první otázka hovořila o tom, že existuje určitá propast mezi rozvojem a humanitárními akcemi a zde 77% lidí eh, tazatelů s tím eh, souhlasilo. Dále za druhé jsme hovořili o zjednodušení postupu, s tím eh, souhlasilo téměř 50% a za třetí jsme se ptali na, tom, zda, na to, zdali evropské nástroje jsou dostatečně pružné, ale zde většina lidí s tímto tvrzením nesouhlasila. Takže dál bude pokračovat kolega. Děkuji vám. My se domníváme, že na základě těchto závěrů je zapo zapotřebí postupovat třemi kroky. Za prvé se to týká jednotlivých právních úprav a za druhé se toto musí zapracovat také do e, programování EDF a DCI a je také nutné, aby LRRD se zapracovalo do místních nástrojů jako NIP, RIP a dalších nástrojů. Takže abychom získali čas, tak můžeme vlastně jednoduše říci, že návrhy na legislativu by zněly, aby byly znovu novelizovány, aktualizovány úpravy například o humanitární pomoci. To je zapotřebí, protože nařízení eh, musí umožňovat správně reagovat na situace krize. Druhý návrh je ten, že LRRD musí být zaveden jako nástroj do multiindikativních programů. Propojení pomoci obnovy a rozvoje musíme vnímat jako politiku a ne jenom jako obci pro humanitární pomoc. Z hlediska eh, legislativních postupů tak tady navrhujeme nástroje, které by působily v terénu a zde je celá řada aktérů, kteří musí spolupracovat bok po boku eh, po delší období. Pokud se týče implementace, tak tady navrhujeme, aby byly předloženy dokumenty pro větší flexibilitu, aby DG Echo mohlo být zapojeno také do řešení krizí, protože je Proto je třeba také mít možnost rychle reagovat na neočekávané situace. Také navrhujeme, aby LRRD bylo rozděleno podle odvětví. Nejlepší osvědčená praxe ukazuje, že je důležité přesně stanovit okamžik přechodu od pomoci k rozvoji. Dále také si je třeba vypracovat akční plán. Aktéři na úrovni EU musí vypracovat akční plány tak, aby zlepšili efektivitu pomoci, kterou poskytuje EU. thank you very much for... Ano, děkuji vám. A nyní máme čas eh, na otázky. Já jsem zapomněl zapomněl třetí řečník. Mike Penrose což je e, ředitel organizace Zachraňte děti. Takže Save the Children International. Thank you very much for, uh, I, I think I'll... Děkuji. Tady se hovořilo o doporučení, které hovořilo o tom, že nesmíme zapomínat na občanská združení v této situaci. A to je velice důležitá věc. Já se chci zaměřit na to a chci také říci, že v oblasti humanitární pomoci působím 18 let. A já jsem často Eh, slýchal už nikdy humanitární pomoc. To bylo po Etiopii a po Rwandě a také po té, co eh, také nastaly udály události na východě Afriky, ale stále se situace a krize opakují. François Grinval hovořil o tom, že LRRD se velice e, špatně překládá do francouzštiny, ale i do angličtiny. Já jsem se nedávno sešel s kolegy v Montré, kde e, také jednotliví aktéři byli požádáni, aby definovali odolnost a byly předloženy čtyři definice. A my, co my jsme tady vytvořili? My jsme vytvořili naši vlastní administrativní realitu a to musíme také řešit. A já si myslím, že já nemohu již nic dalšího převratného dodat k této diskusi, která se zde odehrála. Ale pravdou je, že my tady hovoříme o pomoci, o obnově, o rozvoji, o odolnosti, ale skutečnost v terénu je taková, že se nejedná o jednu plynulou situaci. Tato situace se rozděluje o, na jednotlivé kroky, ale lidé jsou především zranitelní kvůli akutním a také chronickým krizím. A to je to, co my tady řešíme a my doufáme, že LRRD položí základy pro trvalé održitelný rozvoj, protože 40 až 50 rozvojových výdajů výdajů se vlastně vyplývá, vyplýtvá, protože nejsou jednotlivé fáze pomoci vzájemně propojeny. A co musíme udělat? My musíme propojit naši pomoc. A také u rozvojových programů vidíme, že Někdy nedochází k tomu, že humanitární pomoc se řádně nespravuje. A často se také hovoří o tom, že nemáme dostatečné prostředky na reakci na krizi, ale od problémem není poskytování peněz, ale redistribuce protože to se dá těžko předvídat, kolik peněz vlastně a investic dostaneme. A to také můžeme prezentovat na Etiopii. Spoje, eh, USA se také zapojilo do řešení situace v Etiopii a nyní můžeme tedy E, vlastně předvídat určité krize a také když toto předvídáme, pak můžeme také přesunout peníze e, na řešení této krize. Takže můžeme vlastně posouvat a redistribuovat peníze. A my v angličtině často říkáme, že ocas hýbe psem. A Eh, když já hovořím někdy s našimi eh, lidmi v terénu, tak oni říkají, ano, my nemůžeme eh, například finance poskytnout na řešení určité krize, protože toto není v programu donátora. A toto musíme všechno přizpůsobit. A Další kroky, které musí následovat, je to, že také eh, LRRD se musí dostat do nařízení. My jsme před dvěma lety hovořili především o boji proti krizi, ale nyní hovoříme především o zlepšení odolnosti a toto musí být založeno na akčním plánu. Nejde o to, abychom se pouze přizpůsobili nový plán, ale musíme také být mít možnost eh, přesměrovat určité programy a finance. Musíme zabezpečit adekvátní financování LRRD a také musíme zabezpečit eh, předvídatelné scénáře když mu, tady se také hovořilo o tom, že můžeme uspořit peníze. Takže jestliže vložíme do LRRD 1 dolar, tak nám to v budoucnosti ušetří 7 dolarů. To bylo také prokázáno. Uh, a je třeba také diskutovat o těchto plánech s občanskou společností. 70 až 80 e, pomoci dodávají místní organizace a to jsou lidé v terénu. Ale e, e, já tady chci citovat Eisenhowera, který řekl, že je třeba hovořit opravdu s řadovými vojáky. Takže to znamená, že my musíme hovořit i s našimi humanitárními pracovníky, kteří nám sdělí, jaká je skutečná situace na místě. My musíme především iniciativy naplnit životem. That was speedy delivery. Thank you very much. Yeah. Děkuji vám moc krát. Bylo to skutečně velmi eh, rychle. Bylo to skutečně skvělé, co jste nám řekl. Ano, máme teď ještě před sebou několik otázek před hlasováním. Já sám mám otázku, pane eh, Mavrojanis a pane šéf, pane Penrose, domníváte se, že naše návrhy změn eh, ohledně nařízení DCI jsou dostačující? proto, aby se přesně popsalo to, co je nezbytné pro zlepšení tohoto propojení. Zvládli jsme to, nebo se musíme ještě dále snažit? Miguel Angel, you have another question. Ještě další otázka? Angel? Eh, yo más que una pregunta es un comentario muy breve já mám spíše krátký komentář, než že bych měl otázku. Eh, ale e, minuta a půl mi na to nestačí, to je příliš málo času. Během celého slyšení jsem eh, tady vyslechl, stejně jako ostatní, celou řadu řečníků, kteří zastávali různé názory. Téma kterým se zabýváme, je velice důležité. Hovoříme o tom již více než deset let. A někteří z nás, kteří byli opravdovými pionýry v této oblasti, eh, by pravděpodobně mohli říct, že jsme rádi, alespoň pokud nyní zjišťujeme, že tam došlo alespoň k postupnému pomalému pokroku. A totiž v tom smyslu, že je důležité propojit humanitární pomoc s pomocí rozbojový a to účinným způsobem. To je jasná věc. Již eh, více než deset let je nám to, toto jasné eh, na výboru pro rozvojovou spolupráci. Ale je to také jasně, eh, myslím, i v parlamentu a i v dalších kruzích. Takže to je jisté zadosti učení, ale chci říci, že zde jsme vedli jakousi akademickou diskusi. Jistě je důležité o tom diskutovat, nadnášet různé myšlenky, ale problém spočívá v tom, že toto akademická oblast není. Problém spočívá v tom, jak já to chápu, že my jsme tady o něčem diskutovali a v tom, v těch našich diskuzích jsme dostatečně nezahledili Evropu, ve které žijeme. Eh, Evropa, ve které jsme, v této Evropě již po 20 let realizujeme solidaritu jakožto základní hodnotu. Tato solidarita eh, byla jak uvnitř jednotlivých eh, národních společností, tak mezi jednotlivými členskými státy. A samozřejmě se také jednalo i o solidaritu vůči celému zbytku světa, zejména vůči jižní části světa, ale v posledních letech se Evropa změnila. Již to není solidární Evropa. Stala se z ní Evropa nesolidární. Je nesolidární dokonce mezi jednotlivými svými národy. A tato Evropa najednou již není solidární i vůči jihu. A my tady diskutujeme o něčem, co některé z nás velice těší, ale problém ani není, nebo problém právě spočívá v tom, že nebudeme mít dost finančních prostředků pro to, abychom mohli realizovat rozvojovou eh, politiku či politiku rozvojové spolupráce. Členské státy ne, eh, podle mého názoru, nebudou dostatečně solidární, či velká většina členských států nebude ochotná eh, se solidárně zachovat vůči jižní části světa. A to je to, co ve mně vyvolává velké obavy. To, o čem jsme hovořili dnes, je to, za co bojujeme již po celá léta, ale jednu věc jsme dnes neřekli, a totiž, že prostě nebudou k dispozici finanční prostředky pro tuto oblast. A vlády a velice důležité evropské vlády říkaný, že v Evropě máme příliš mnoho solidarity. V takovéto situaci je e, jistě velice obohacující hovořit o tom, o čem jsme hovořili, je velice potěšující, eh, že se tomuto tématu věnujeme, ale není to realita. Realita je někde jinde. A naším úkolem, naší odpovědností je, abychom to, co bylo zde nyní řečeno, nějakým způsobem v Evropě, ve které žijeme, která se mění, nějakým způsobem v této Evropě realizovali, do této Evropy nějak zapracovali, protože jinak eh, vůbec nepokročíme a bylo by to velice smutné. Děkuji, děkuji řečníkovi za jeho vystoupení a možná by mohl odpovědět pan ministr Mavrojanis, prosím. Myslím si, že pan Martinez má zásadně pravdu. Nedostatek solidarity v krizové době eh, je skutečně zde. Je nutné mít dostatečné zdroje pro rozvojovou politiku. A jistě vám neřeknu žádné tajemství, že zde je Eh, situace, ve které pravděpodobně nebudu mít dost prostředků pro eh, v okruhu čtyři pro financování rozvojové pomoci, eh, jak si ji představujeme. Já se domnívám, že tady bude velký rozdíl. A já jsem se díval na ty pozměňovací návrhy Evropského parlamentu. Možná, že v některých bodech nemáme úplný soulad, ale jsme si zajedno v tom hlavním cíli Eh, ke kterému se chceme dostat. A samozřejmě, že eh, co se týče jednotlivých prostředků, tam si můžeme být eh, poněkud jiného názoru, ale to nás celá jistě obohatí a občanské společnosti, občanská združení se mohou rovněž zapojit tak, abychom tedy se dostali k znalosti situace globálně. Skutečný problém však ne nespočívá eh, v té mentalitě. Je zde skutečně však určitý nedostatek eh, solidarity. Eh, a otázka, zda chceme udělat více, lépe, účinněji a výdaje lépe nasměrovat eh, a děkuji vám za slovo a omlouvám se ještě jednou, že musím odejít. Bylo to pro mě velké potěšení se účastnit vaší debaty. Děkuji vám. Děkuji vám, pane ministře, a pozdravujte pana von Rompeje. allez-y. Prosím. Um, let me to respond in Spanish. <laughs> um, Budu, uh, odpovím španělsky. První otázka, která se týkala toho, eh, té otázky zda nástroje Evropské unie. Zda jsou dostatečně detailní a jasně formulované, či ne. A studie na to poskytuje zásadní odpověď, totiž, že v těch nástrojích eh, není dostatek jasnosti v souvislosti s tím, eh, s tou realitou, které čelíme a proto je třeba pracovat na všech úrovních. Jednak se tedy podívat na právní předpisy. Tam jsme ve studii jasně řekli, že došlo k pokroku eh, ve srovnání s prvními nástroji, které se věnovaly rozporové spolupráci, tedy ve srovnání s prvním DCI. Eh, tam eh, v tom prvním DCI vůbec nezbylo zmiňováno LRRD, ale v té poslední verzi, v té nejnovější DCI se to již zmiňuje. Pan kolega říkal, pan kolega Šéfr, že se to zmiňuje ve článku 12. Eh, v interview, který jsme vedli, v rozhovorech a také při zohlednění odpovědí, eh, se kterými institutí, se kterými jsme spolupracovali na místě, jsme dospěli k závěru, že problém začíná přesně tam. Že totiž spočívá v tom, že neexistuje v těch nástrojích žádný jasný mandát. A tomu je třeba se věnovat. Tento deficit je velice závažný a předává se v podstatě postupně dál směrem dolů, tedy když se vypracovávají akční plány, regionální strategické plány, národní strategie a tak dále. Takže tam dochází k jistému chaosu, protože orgány, které jsou podřízeny prováděním, mají pocit, že nemají jasný mandát, který by byl který by právě měl být obsažen již v těch nástrojích. Pan kolega Šéfer říká, že existuje rozdíl mezi těmi výpověďmi, mezi tím, co se říká a e, mezi výsledkem v praxi. A kolik kolega Grünewald řekl, že existují pozitivní aspekty, ale existují i aspekty, kterým bychom se měli vyhnout a kterým bychom se mohli vyhnout, pokud by pravidla hry byla jasnější. A právě na základě jasného mandátu bychom mohli mít jasné propojení mezi rychlou pomocí a obnovou. A ve studii rovněž říkáme, že nástroje eh, jsou nadefinovány příliš vágně, příliš mlhavě, právě s ohledem na problematiku LRRD. Děkuji. Děkuji, mám pocit, že nebyly další otázky ze strany členů našeho výboru a proto bychom mohli dospět k závěru. Jedna poznámka paní Georgievy byla důležitá a totiž, že humanitární pomoc a rychlá pomoc nejsou možné bez rozvojové pomoci a že je třeba zlepšit jejich vzájemné propojení. Pokud vypukne požár, není možné na místo poslat pouze hasiče a potom nepomoci v tom postavit dům znovu u některých členských států zjišťujeme něco, co je poněkud nesprámen. Některé členské státy jsou toho názoru, že rychlá pomoc stačí a trh, že se pak má postarat o rozvoj a obnovu. Buď trh, či nějaký zázračný orgán, například místní úřady a orgány, či samotná vůle veřejnosti. Ano, jsme nyní na závěru, samém závěru této konzultace. Chtěla bych poděkovat všem účastníkům za živou účast. Já se domnívám, že můžeme dojít k mnoha závěrům na základě toho, co jsme dnes slyšeli ať již ze strany komisařů nebo ostatních řečníků. Já jsem si zapamatovala to, co je důležité pro toto propojení, a sice eh, určitá harmonizace na základě analýzy situace, ale také koordinace jednotlivých aktivit, aktivité v terénu eh, tedy aktivit všech subjektů, jak humanitární pomoci, tak i eh, určité koordinace s vojenskými silami v případě živelných katastrof. Flexibilita jednotlivých finančních prostředků je rovněž odpovědná za to, aby vše fungovalo v dobrém propojení. Tedy my si z toho musíme učinit určitý závěr a e, to tak, abychom byli účinní, abychom velmi rychle zajistili e, tento vztah. E, myslím, že je před námi hodně práce, takže děkuji ještě jednou všem aktivním účastníkům a tvůj závěr jsme již slyšeli. Můžeme tedy předat slovo opět paní Žoli, aby nám nás řídila v hlasování. Děkuji všem.